Zápis ze včerejšího zasedání vám byl rozdán. Pokud nemáte žádné připomínky, tak jej prohlašuji za schválený. Sí, señora Harms. Paní Harms. Ha pedido usted la palabra, señora Harms. Požádala jste o slovo, paní Harms. But not, but not for the minutes of yesterday ale nemám poznámku k zápisu ze včerejška. Bien. Eh, Dobře. Od lidové strany jsme dostali seznam následujících změn ve jmenování do jednotlivých parlamentních výborů. Do petičního výboru paní Macony nahradí paní Gardíny. Ve výboru pro dopravu paní Deveirak nahradí pana Riketa. Od skupiny konzervativců a reformistů jsme dostali následující seznam jmenování do parlamentních výborů. V petičním výboru pan Kamiňský a pan Kirkov. Výbor pro životní prostředí, paní Češková. Výbor pro regionální rozvoj, pan Helmer. Výbor pro občanské svobody, pan Macmillan Scott. Výbor pro ženská práva, pan Kirko. Podvýbor pro lidská práva, pan Deva. A podvýbor pro bezpečnost a obranu, pan Legutko. Pasamos ahora... A nyní přistoupíme k návrhu na jmenování do parlamentních výborů. Nebyl předložen žádný pozměňovací návrh a tím pádem prohlašuji za schválené návrhy, které byly předloženy konferencí předsedů. Senora Harms. Paní Harms, máte slovo. Ja, Herr Präsident. Ano, pane předsedo. Včera jsme obdrželi velice smutnou zprávu, a to z Čečenska, z Krosnyho. Tam byla zavražděna Natália Estemírová, novinářka,